schválenou. A nyní se dostáváme eh, k programu. Podle článku 149 jednacího řádu eh, jste obdrželi návrh pořadu jednání. Zatím jsem neobdržel žádné žádosti o jeho změnu. Eh, frakce Europa, na, Europa národů na zítra požádala o změnu a sice chce zařadit jako první bod odpoledního zasedání boj proti Eh, viru Zika. A nyní má k tomu slovo pan poslanec. Prosím, máte slovo. Monsieur le président, merci. Pane předsedo, děkuji že jste podle článku 153 reagoval na tuto žádost o změnu. Samozřejmě my bychom si přáli prohlášení komise a rady ohledně této epidemie, která tak brutálně zasáhla svět. Eh, vím, že asi vzhledem charakteristice této epidemie asi e, nevíme, zda to je prostě normální chřipka způsobená virem nebo něco jiného, ale je třeba říci, že nevíme, zda to bude mít takové katastrofické důsledky jako ebola, ale mm, e, retrospektivně, když se na to podíváme, tak e, mm, Mezinárodní zdravotnická organizace a další tehdy jednali se s kluzem, což je špatné. Je proto třeba, abychom o tomto tady diskutovali a abychom mohli vést diskuzi, která je zde nutná. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chce se někdo vyslovit pro tuto žádost, pro tento návrh? Prosím, pane kolego. Pan kolega Lavia. Chcete hovořit ve prospěch toho návrhu? Kontrole. Ne, já jsem chtěl proti. Já jsem se chtěl vyjádřit proti. Eh, dobře. A pan kolega Guerrero se tedy proti tomuto návrhu přihlásil o něco dříve, takže se nezlobte, ale uh, předpokládám, že řekne to samý, samé, takže má slovo pan kolega uh, Guerrero. Prosím. Pane předsedo, ve skutečně já bych chtěl předložit alternativní návrh. Eh, jak právě řekla paní poslankyně, tak víme velice málo o tomto viru, který se přenáší eh, prostřednictvím komáru a tedy zítra Světová zdravotnická organizace nám poskytne další informace. Takže já si myslím, že by bylo daleko opatrnější, abychom vedli rozpravu, která bude serióznější, fundovanější v příslušném výboru e, na základě informací, které dostaneme od Evropské komise, jakmile se skontaktuje se Světovou zdravotnickou organizací. Opakuji je to téma velice vážné, důležité, postihuje různé latinskoamerické země, postihuje zdraví řady lidí a to především těhotných žen. V něk- některých případech mm, jsme viděli, že již se to objevuje i v Evropě a proto e, příslušný výbor se by měl tímto zabývat za přítomnosti zástupců Evropské komise. Okay. Dobře. V každém případě nejste proto, abychom to zařadili na pořad jednání tohoto plenárního zasedání. Kdo tedy souhlasí s návrhem paní poslankyně Malán, prosím zvedněte ruku. A kdo je proti? Kdo se zdržel? Vycházím z toho, že ve své většině Eh, souhlasíte s tím, abychom po předložení zprávy VHO požádali příslušný výbor, aby tedy eh, začal tuto záležitost řešit. Dobře? Paní Reding, prosím. President, I ask for point of order. Um... Pane předsedo, požádala jsem o procedurální připomínku. Byla jsem informována o tom, že uvažujete o tom, že využijete článku 175 a odložíte hlasování o dohodě TISA. Byla bych ráda, kdybyste zvážil, že předseda eh, výboru, spravodajka, stínoví spravodajové, všechny hlavní frakce chtějí o eh, této zprávě hlasovat. Je to tedy eh, solidní usnesení. Já bych byla ráda, kdyby se to o tom hlasovalo a kdyby to nebylo jinak. Děkuji. Frau eh, Reding. Paní Reding, já se k vaší námice ještě později vrátím, ale nejprve se tedy ještě vyjádřím k tomu viru Zika a eh, k delegování této záležitosti příslušnému výboru. Většina parlamentu je tedy pro návrh pana kolegy Guerrero. Nikdo není proti, dobře, to znamená, že to považuji za schválené a záležitost bude postoupena výboru. Paní Reiding, vy, se, vy jste se vyjádřila k záležitosti, o které budeme mít dneska rozpravu a ve středu o ní budeme hlasovat. Musím přiznat, že v tuto chvíli nemám v úmyslu tuto zprávu vrátit do výboru. Bylo mi naznačeno, že je zhruba 70 pozměňovacích návrhů. Může se ale stát, že ta lhuta, která vyprší dneska v 19 hodin, že tedy eh, přijde ještě celá řada dalších žádostí o dílčí hlasování a tak dále. Eh, služby parlamentu preventivně naznačily, že by ta záležitost eh, potom byla předložena k mému rozhodnutí, ale eh, v tuto chvíli je to tedy pouze teoretická možnost. To znamená, že jsem se tím nezabýval a v tuto chvíli k tomu nepadlo žádné rozhodnutí. Eh, to znamená, že není pravda, že bych to měl v úmyslu. Já jsem eh, tedy dneska odpoledne byl konfrontován s, eh, s tímto množstvím pozměňovacích návrhů a také jsem byl informován o tom, že by těch pozměňovacích návrhů a žádostí mohlo být ještě více. V každém případě si beru k srdci tu radu, která byla ve vaší připomínce obsažena. Děkuji. Já bych chtěl eh, podpořit to, co eh, říkala paní kolegyně Veding. Děkuji vám eh, za to, co jste říkal, ale chtěl bych říci, že ten návrh byl schválen ve výboru valnou většinou a těch 50 pozměňovacích návrhů je od dvou frakcí, které chtějí akorát eh, protahovat proceduru a tím eh, vést obstrukci a proto eh, chci dnes apel, abychom zde dnes nezneužívali jednací řád k protahovací politice. Za to ta věc nestojí. Herr Weber, Ihr Hinweis pane Weber. Eh, beru na vědomí eh, vaši eh, připomínku a právě jsem v úterý již říkal, že právě z tohoto důvodu jsem řekl, že musíme počítat s tím, že takové návrhy přijdou, vy víte, že já velice pečlivě to posuzuji, ale samozřejmě posuzuji to z hlediska především obsahových a formálních kritérií. Pokud to nebude nic obsahového, ale víceméně formální, tak v zásadě nebudu Eh, mít sklon k to poslat zpátky, ale byl jsem upozorněn, eh, že jako předseda, mm, respektive eh, místo předsedové, když my pravděpodobně nepo, tedy pravidelně nepouží, neposíláme ty, pozně, ty zprávy zpátky, máme 300-500 pozměňovacích návrhů, tak tady máme dvě hodiny hlasování a vždycky dostaneme eh, spoustu eh, e-mailů z protesty eh, z, proti tomu, že jsme to neposlali zpátky. Proto ten poukaz, že se s tím jedno musí zabývat výbor pro ústavní záležitosti, je, myslím, velmi důležitý. Pane Korbete. Ano, pane předsedo. Nicméně pravidlo 175 není odkazem nebo od eh, odesláním té věci zpět do parlamentního výboru. To je pouze žádostí výboru, aby je vyjednali jako filtr, pokud se sejde velký počet pozměňovacích návrhů, zejména těch, které mají malou šanci na přijetí na plenárním zasedání. Eh, výbor se na ně podívá a vybere všechny, eh, které mají méně než desetinovou podporu ve výboru, protože nemají šanci na přijetí a potom by to naše hlasování na plenárním zasedání bylo mnohem, mělo být mnohem kratší, protože všechny ty obstrukční eh, pozměňovací návrhy už byly probrány výborem. Takže pokud se ten eh, výbor bude schopen eh, sejít včas během týdne, tak by to mělo usnadnit tu věc, pokud tedy řádně toto pravidlo využijeme. Pane Korbete, já bych byl velice rád, i kdyby to tak mohlo být, eh, v mých zkušenostech, podle mých zkušeností, když se to pošle zpátky do výboru, tak eh, ten to nevyčistí, protože v jednacím řádu se předpokládá, že 10% členů výboru stačí na to, aby se celý ten balík poslal zpátky na plenární zasedání. Eh, takové byly mé zkušenosti během minulého roku. A proto já žádám vás a kolegy na AFKu, abyste se zabývali tímto Prahem ve výboru. Děkuji vám. Ještě procedurální poznámka. A pan Ferán, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. E, to je velice důležitá diskuze, diskuze o TISA a i jako o TTIP. Vy nemůžete tedy překročit vaši pravomoc a snažit nám e, omezit pozměňovací návrhy, což by ohrozilo demokracii v tomto parlamentu, protože Máme zde v tom legislativní svobody. Já chci, pane předsedo, abyste respektoval předpisy stejně jako poslanci. Děkuji. Děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na úterý. Na úterý frakce Spojené levice žádá prohlášení Rady a komise k eh, přijetí bodu eh, debaty o přijímání uprchlíků v celé Evropě a sice i jako součást celé eh, rozpravy eh, otázky eh, nenavracení a financování Fondu pro Turecko. K tomu má slovo paní poslankyně Cimr. Děkuji, pane předsedo. Vy jste už vlastně vysvětlil tím titulem to, oč nám jde. Nám jde o to, abychom v tomto, o tomto víkendu Eh, to, co eh, se tedy postalo eh, postaralo o pozornost pro uprchlíky ve Stockholmu a v jiných evropských městech o nenavracení uprchlíků dětí a jiných uprchlíků ve Švédsku bylo minulý rok přes 50 žářských útoků na ubytovny uprchlíků v Německu jich bylo přes 500 a víme, že tento víkend v Atenách a v jiných městech pravicoví extremisté um, vystoupili eh, proti ochraně migrantů a já si myslím, že je na čase, abychom o tomto jednali. Z našeho pohledu eh, nejlépe je to možné v přítomnosti komisy a rady eh, během naší všeobecné rozpravy v úterý odpoledne. My jsme tedy o tomto také zažádali o jmenovité hlasování. Děkuji paní Slyšeli jste tady návrh eh, o paní Zimmer, kdo chce se vyslovit pro? Pan Guerrero. Já bych chtěl podpořit návrh paní Cimr. Já souhlasím s touto obavou. Ano, je třeba doplnit, že to nefiguruje jako zvláštní bod zítra odpoledne a kdyby bylo možné, abychom to i řešili tu otázku tisíce dětí, které se dostaly do Unie a neznáme tedy, eh, kde se nachází. Takže to není bod navíc, ale jenom prostě obava, kterou bychom měli asi prodebatovat v nějaké ve společné rozpravě, kterou vedeme zítra odpoledne. Dank. Děkuji. Eh, chce se vyslovit někdo proti návrhu? Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Dlouhá léta žádáme o debatu o násilí uprchlíků proti lidem v zemích v Evropě Vždycky eh, se hlasovalo eh, proti tomu v této sněmovně. Mně se zdá velmi neupřímné, eh, to neupřímné proti, vzhledem k těm tisícům, tisícům obětí, vzhledem k těm tisícovkám žen v Kolíně a tohle ponechat a v té tady hovořit o několika incidentech. Jsme proti. Děkuji. Děkuji. Dostáváme se k hlasování. A to po jmenovité hlasování. O jmenovité hlasování bylo včas požádáno, proto e, to bude jmenovité hlasování. Tímto zahajuji jmenovité hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni? Tak Končím hlasování. Pro bylo 183, proti 142 a návrh byl přijat. Paní Beres. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že se tím nemění konečný výsledek, ale jenom jsem chtěla říct, že budu hlasovat pro. Nemám kartu. To eh, zaprotokolujeme. Děkuji. Tím je eh, pracovní eh, plán na tento týden eh, stanoven. A teď se dostáváme k prvnímu bodu jednání dnešní rozpravy tedy, a to je výroční zpráva Evropské centrální banky, kterou napsal pan Marias. Při této příležitosti zde srdečně vítám předsedu Evropské centrální banky Maria Draghiho.